kolegů přesně požadují důraznější úlohu Evropského parlamentu v celém hodnotícím procesu. Co se týče souboru, souboru pozměňovacích návrhů, tak zde existují mm, návrhy, které předložili kolegové paní Makovej, Latford a kolega Kirchhoff. Tyto pozměňovací návrhy chtějí přidat dvě nová kritéria – pro hodnocení. A to nezávislost a rychlost justičních orgánů v rámci boji proti korupci a organizovanému zločinu. A chci říct, aby zde nevznikaly pochyby, že souhlasím s těmito obavami. Ovšem, otázkou je, zda můžeme zavádět nová kritéria do šengenského AKY v rámci této iniciativy. Eh, právní názor, který já sdílím, je, že to možné bohužel není. A proto jde o to, abychom nalezli jinou příležitost pro to, abychom mohli rozšířit šengenská kritéria. V rámci omezení které máme, můžeme jaksi zavést určité z těchto podnětů a to tak, že tedy by mohly mít jakýsi dopad na již stávající kritéria. Ale nyní v rámci hodnotícího mechanismu nemůžeme přistupovat ke změnám šengenského aky. Proto bych tedy navrhl kompromisní řešení, které zohledňuje obavy paní Makové, paní Letford, pana Kirkoupa, ale které zároveň respektují eh, právní rámec, právní podmínky, v rámci kterých pracujeme. Iniciativa, kterou bychom měli se zabývat v budoucnosti, iniciativa v tom smyslu, aby se změnilo šengenské aky, tak já opravdu jsem ochoten podepsat společně s kolegy a s těmi, kteří si to přejí, návrhy v tom smyslu, abychom rozšířili kritéria, která jsou obsažena v šengenském aky. Dále jsou zde další pozměňovací návrhy. Týká se to paní, pozměňovací návrh paní Moniky Makovej a týká se to úlohy Europolu. Chci říct, že se mi zdá, že zejména z, v oblasti analýzy rizik by tento pozměňovací návrh mohl být přijat. Mohlo by to tedy být eh, opravdu vést k tomu, že, by, že bychom provedli změny ve formulaci, tak abychom naplňovali kritéria, která již existují v Schengenu, tedy boj proti obchodu s drogami, boj proti obchodu se zbraněmi. A z tohoto ohledu e, vlastně se týká všech aktivitů, které vznikají v rámci organizovaného zločinu. Chtěl bych říci kolegyně Latfordové, nevím, zda tady je, ale paní kolegyně Renata Weber to jistě řídí, že v, jedné z mých, v jednom z mých pozměňovacích návrhů jsem již vlastně zajistil eh, vlast pozici jak u Spojeného království, tak Irska, tak, aby vlastně oni eh, mohli si zachovat své částečné zapojení do Schengenu, tak si myslím, že by se nám mohlo podařit dosáhnout kompromisu. Já nemám vůbec žádný problém s tím akceptovat předložené návrhy pozměňovací, které předměřili kolegové Marinoško, Enčiu, Nedělčeva, Papa Nikolau, Kinga a Gongs. Co se týče návrhů skupiny GUE, tak bych si rád vyměnil názory s jejich autory, tak abych lépe pochopil cíl těchto návrhů a abychom se podívali na to, co z toho je možné přijmout. Trochu se obávám, že nebude moci přijmout, nebudu moci přijmout návrh pana Kongredy se. Paní předsedající, chtěl bych eh, poprosit pana předsedu Lopeše Aguilara, aby zohlednil mm, to, že bychom se měli obrátit z žádosti na právní službu parlamentu, tak, aby naše právní služba měla příležitost se vyslovit Ohledně otázky výběru právního základu, protože v současné době máme boj mezi dvěma právními službami. Právní služba komise, který podporuje to, že by tam měl být zachován ten původní právní návrh, to se mi líbí. A pak se máme další iniciativu, ono to s tím souvislí, že řada členských států pravděpodobně proto, že mají stanovisko právní služby rady, zase zastávají názor, takže máme tady opravdu určitý, určitý boj právního výkladu, proto bych chtěl, abychom se obrátili na naše vlastní právní službu, aby nám tedy řekla, jak vidí názor právní služby komise a jak vidí tedy názor právní služby rady. Zda tedy návrh právní, názor právní služby rady má nějaké opodstatnění či ne. To by tedy bylo z mé strany na úvod. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Carlosi. Vidím, že tady je více a více problémů, které si vyžadují objasnění od právní služby. A nyní se obrátím na předsednictví paní Husar a poté bude mít slovo komise. Tak nejprve předsednictví. Köszönöm a szót, A magyar elnökség szeretné tájékoztatni a... Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Maďarské předsednictví by chtělo informovat parlament? In Mluvám se, paní předsedkyně, nemám tlumočení do portugalštiny. Máme tlumočení? I'm being, I'm being told by the Portuguese uh, uh translation they... Ano, má... právě mi bylo řečeno, že se jim nedostalo. Už, ano, už je to vyřešeno. Remélem, hogy a probléma elhárult. Köszönöm szépen elnök asszonynak a szót. De... Problém byl vyřešen. Děkuji, paní předsedkyně, ještě jednou. A já bych chtěla mm, informovat parlament za radu, jaký je stav. Ano, je to velice důležitá agenda, tedy vyhodnocení šengenského AKY a větší efektivita tohoto režimu. Maďarské předsednictví si toto stanovilo jako jedno ze svých priorit. Souhlasíme s panem Kojo v tom, že je třeba přijmout efektivnější sankce proti těm, kteří nerespektují šengenské aky tak, jak mají. Komise musí sehrát v tomto silnější roli, to nikdo v radě nepopírá a chceme i zavést lepší postupy, abychom vyřešili nedostatky. Chceme i e, e, vyváženějším způsobem rozdělit e, tu pracovní zátěž mezi členské státy a komisi. A e, i když volba právního základu bude mít e, dopad na zvolený postup, tak e, i přesto vždy rada se bude snažit o to zapojit parlament bez ohledu na právní základ. Většina členských států v radě, a opět e, to má i podporu právní služby, hodnocení šengenského AKY původní, eh, není opřeno o ten právní základ původně uvedený komisí. To, eh, toto stanovisko eh, předsednictví akceptovalo. Předsednictví se domnívá, že není třeba pokračovat v diskuzích o tomto návrhu, poněvadž do velké míry finální výsledek závisí na politické diskuzi v radě, poněvadž se teď jedná vůbec o budoucnosti šengenského režimu. A poté, co proběhne politická diskuse, tak poté až lze přijmout konkrétní kroky. Je jisté, že ten hodnotící systém bude muset být posílen a ty kroky budou ale se odvíjet od toho strategického politického rozhodnutí. Děkuji, paní Husár. A za komisi Monika Masamar. Děkuji. No, tady v těch pozněvacích návrzích je spousta zajímavých myšlenek, ale já bych zareagovala obecně na různé skupiny pozměňovacích návrhů, eh, třeba eh, tedy ta otázka adaptace komitologie, to je evní, a nebo potom ty návrhy, jako mít lépe fungující tým expertů, více zapojovat členské státy. Určitě ano, to nás také zajímá. A pokud jde o účast jiných orgánů EU, jak eh, zmínil zpravodaj třeba Europol, Určitě tady se také co mm, mm, promyslet, Europol ano, ale vždycky to musí zapadat do mandátu. A mm, ten mandát musí být v souladu s tím aky, které je třeba eh, vyhodnocovat. Eh, mohou to být různé agentury, jako třeba ten inspektor pro ochranu osobních údajů a tak dále. Takže to bude záviset na tom, eh, do kompetence, které agentury, která oblast spadá. Potom máme zde několik dalších návrhů, jak více zapojit Evropský parlament. Ano, komise mm, chce informovat parlament, ale některé návrhy jdou příliš daleko, pokud jde o tu každodenní činnost hodnocení šengenského AKY. E, to znamená, asi snad nechcete dostávat všechny odpovědi na všechny dotazníky, to by asi bylo i příliš mnoho. Eh, vzhledem k tomu, že vaše instituce není zapojena do mm, každodenního mm, hodnocení, do každodenní činnosti. Potom je zde několik otazníků, které eh, se budou odvíjet od politického rozhodnutí, na které čekáme. Eh, třeba zavedení sankcí. Zde vás chci odkázat na sdělení komise ze 4. května, kde se hovoří o širších kontrolách, ale ve výjimečných případech to bude předmětem diskuze na Evropské radě a uvidíme, jaké rozhodnutí dostaneme. A dále pan Kojo zmínil to, že nesmíme používat dvojí metr, dvojí standard. My zde v tom návrhu vidíme možnost i použít Eh, nařízení pro první část mandátu pro odstranění eh, hraničních kontrol, ale samozřejmě vždycky vše závisí na tom aktu o přistoupení mm, v případě budoucích rozšiřování prostoru. Dále mm, musíme si dát pozor na to, na jakém základě budeme vyhodnocovat šengenské aky. Pokud je to spojeno s aplikací šengenského aky, tak můžeme jít dále, ale opatrně musíme volit kritéria a e, e, ta měřítka. Zde očekávám ještě další diskuze o rozsahu a potom rozšíření o Spojené království a Irsko. Já jsem to již vysvětlila na předchozí schůzi. to, že nepokrýváme e, Spojené království a Irsko, to je v důsledku volby právního základu. Ale děkuji za vaše poznámky, že Spojené království a Irsko by neměly uniknout hodnocení. Takže mm, je třeba mm, zanalizovat tuto možnost, jak je dát do tohoto hodnocení. Paní předsedkyně, děkuji. Teď otevíráme rozpravu. Mám zde pět kolegů, kteří si přejí slovo, pan Ensiu, paní Danoka, paní Weber, pan Nedelčová a paní Makovej. Ano, takže ještě další řečník na seznam, pan Ensiu. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, zde musím Eh, podotknout, jak pan Coelho se ve věci vyzná, eh, jak dobře analyzoval eh, sdělení a zprávu. Já si myslím, že většina pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, tak pozitivním způsobem vylepšují hodnotící mechanismus a já chci zmínit některé významné aspekty. Za prvé transparentnost. Pokud vezmeme do úvahy negativní zkušenosti z minulosti, tak mám za to, že transparentnost a účast Evropského parlamentu eh, ve všech fázích hodnocení nejsou skutečnou prioritou. A právě proto prostřednictvím pozměňovacích návrhů jsme toto se snažili vylepšit, ale uvidí se, zdali rada bude s tímto, s touto transparentností souhlasit. A teď, pokud jde o zapojení evropských agentur a parlamentu eh, do těch organizovaných návštěv, eh, inspekcí, tak já myslím, že to musíme eh, uvítat účast Europolu, Frontexu a všech dalších dotčených agentur. To by mělo být vítáno. Vzhledem ke zkušenosti, kterou jsme učinili, já spolu s kolegou Carlosem a dalšími kolegy z našeho výboru, když jsme Eh, navštívili Rumunsko a Bulharsko, tak já myslím, že by bylo dobré zapojovat více členy Evropského parlamentu do těchto návštěv. A pokud jde o analýzu rizik, pozměňovací návrhy, které se tohoto týkají, ukazují, že asi eh, nejlepší alternativa by byla, aby tu jednu analýzu Mm, rizik prováděl Frontex, ale aby i k tomu přispěly další agentury, jako Agentura pro základní práva, pro ochranu osobních údajů a tak dále. Možnost eh, mm, mít tedy různé analýzy rizik, které by připravovaly různé agentury, to asi není dobrá myšlenka, to by bylo spíše matoucí. Potom je tady další problém, který bych chtěl pojmenovat, zde se pracuje s novými koncepcemi, s dalšími kritérii pro hodnocení a s dalšími novými opatřeními. Všichni eh, souhlasíme s tím, že základním elementárním e- principem v EU je vzájemná důvěra mezi členskými státy a o to více to platí v šengenském prostoru. A já si myslím, že tady by mohl vzniknout takový zmatek, kdybychom zavedli nová opatření, takzvaná opatření podpory a nová hodnotící kritéria, protože k dnešnímu detu již máme konkrétní normy pro hodnocení korupce eh, eh, a tak dále. To již je eh, upraveno v komunitárním právu. Takže tímto tématem bychom se měli zabývat. Mohli bychom zavést nějaká kritéria navíc, ale ta forma, která se zde navrhuje, asi není nejlepší a tato opatření, pokud nakonec budou zavedena, tak by měla být lépe definována podle jasných, transparentních a objektivních kritérií. Je zde jeden pozměňovací návrh, který předložil, eh, je to návrh, který předložil Carlos a který jasně mluví o Rumunsku a Bulharsko. A opět, eh, podle mě to je trochu eh, takový dvojí metr, proč tyto, zmiňovat tyto dvě země v textu. To není normální, žádám o jejich výmutí. A teď pokud jde o sankce. Všichni souhlasíme, že hlavní prioritou je E, mít e, taková opatření na podporu států, které mají nedostatky, problémy. V případě, že budou ty nedostatky přetrvávat, tak budeme potom mít systém nějakých progresivních sankcí až e, to, že v řešení ultima ratio bude znovu zavedení kontrol na hranicích, tak jak navrhuje spravodaj ale musíme pečlivě definovat tyto situace, kdy se může aplikovat taková maximální sankce. Třeba výjimečné situace, eh, které jsou popsány v některých pozměňovacích návrzích, ty by měly být lépe definovány. Nelze akceptovat derogace, eh, eh, výjimky z aplikace tohoto AKI, protože to by znamenalo vytvořit nový systém vyhodnocování šengenského prostoru. Děkuji. Další řečník. Sure. And uh, of course, first of all, I would like... Samozřejmě nejdříve bych chtěla poděkovat panu Koljovi, nejenom za jeho zprávu, ale také za jeho postoj při vyjednávání s radou. Děkuji mu za to, že prosazoval práva parlamentu, aby byl parlament plně zahrnut do rozhodovacího procesu. Pokud jde o tuto zprávu, podporujeme dvě myšlenky zpravodaje, které jsou pro nás zásadní. Souhlasíme s tím, že by měl vzniknout stejný postup hodnocení a jak před, tak po přístupu k Schengenu. Dále je třeba prosazovat ochranu osobních údajů. Podporujeme také technické pozměňovací návrhy, jako je například odkaz na nová pravidla, komitologie a tak dále. Pokud jde o další pozměňovací návrhy, můžeme celou řadu z nich eh, podpořit, ale potřebujeme vysvětlení. První otázka, kterou máme, je, kdo by se měl účastnit eh, nehlášených Eh, návštěv na místě, eh, které mají hodnotit eh, kontrolu na hranicích. Budou to pouze zástupci komise nebo tam budou také odborníci vyslaní členskými státy? Samozřejmě zde existuje potřeba zahrnout členské státy, protože šengenský prostor se zakládá na vzájemné důvěře. Ale jak bychom mohli zajistit uh, důvěrnost těchto návštěv. Druhá otázka. Kritéria, která se plně netýkají šengenského aky, jako je například úroveň korupce, organizovaného zločinu, eh, justiční reformy a tak dále. Mělo by něco takového být zahrnuto do hodnocení? Samozřejmě to se netýká probíhajícího přístupu. Podle zkušeností, které máme s Bulharskem a Rumunskem, víme, že Některé členské státy odkazovaly na takovéto kritéria, i když zde není žádný právní základ. My eh, naprosto chápeme legitimní obavy těchto členských států, pokud jde o situaci na vnějších hranicích. Nicméně potřebujeme mít eh, jasný a předvídatelný mechanismus pro měření jakýchkoliv nových kritérií. Třetí bod. Znovu zavedení kontrol na hranicích Měla by to být určitá sankce pro nedržování šekenského aky nebo e, za porušování e, nových kritérií. E, já se domnívám, že potřebujeme předvídatelný systém, který by stanovoval, kdy mohou být kontroly znovu zavedeny a na jak dlouho. Jaké postupy by na takovéto znovu zavedení byly používány a jak by poté tyto kontroly byly opět zrušeny. A v neposlední řadě, eh, to není otázka, to je tvrzení, a zelení se domnívají, že pouze skutečná nebezpečí mohou být důvodem pro znovu zavedení hraničních kontrol. Je to řešení eh, poslední nouze. Takováto nebezpečí nemohou být pouze hypotetická. Domníváme se, že počet eh, imigrantů nebo žadatelů o azyl není nebezpečí, na rozdíl od skorumpovaných eh, úředníků či celníků nebo eh, strážců hranic. Chtěla bych zdůraznit, že doufám, že v nejbližší budoucnosti náš zpravodaj přijde s nějakými kompromisními podměvacími námrhy, které by eh, naše otázky a pochybnosti vyjasnily. Eh, těšíme se na úspěšnou spolupráci, tak abychom vám mohli dát silný mandát pro další vyjednávání s radou. A paní Taroka, paní Renate Weber. Naši stínový zpravodaje, naš, naše stínová zpravodajka zde není, protože musela nutně odjet zpět do Londýna a já řeknu několik slov v jejím jménu a také za sebe sama. Myslím, že v současné době se nacházíme ve velice zajímavé chvíli. Eh, zkrátka některé, některá období jsou nesmírně zajímavá. A pokud je o Schengen, takovou to chvíli procházíme. Já jsem ráda, že naším zpravodajem je pan Carlos Coelho, protože mu důvěřuji, důvěřuji tomu, jak věci řeší, jak vyjednává. A myslím si, že s ním eh, jdeme správným směrem. A nacházíme se ve chvíli, kdy to, co chceme zajistit, je, trvání Schengenu, protože šengenské aky je výjimečné aky Evropské unie. Je zásadní pro eh, podniky i občany v Evropské unii. Neměli bychom Schengen komplikovat věcmi, které by eh, tu, ty výsledky, které, který Schengen dosáhl, oslabily. To, čeho chceme dosáhnout tímto hodnotícím mechanismem, je postupovat takovým způsobem, abychom eh, zajistili eh, přetrvávání toho, co už funguje. Já si jsem eh, jistá, že komise nepřijde s ničím, co by šlo za určité hranice. My zde v parlamentu pracujeme na hodnotícím mechanismu a dalších tématech a to by mělo stačit, to by mělo pokrýt to, co je potřeba pokrýt. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které předložila celá řada kolegů, já osobně nejménem Sáry bych řekla, že se domnívám, že během vyjednávání o kompromisních pozměňovacích návrzích můžeme učinit určitou změnu, zatímco si teda podržíme ten hlavní obsah jejího pozměňovacího návrhu, který se týká e, spravedlnosti, ale neměli bychom odkazovat na dvě specifické země. Můžeme tam nechat ten obsah, aniž bychom zmínili dané rozhodnutí. Na druhou stranu, pokud jde o to, jak se bude hodnotit, celá řada pozměňovacích návrhů se snaží eh, zapojit další instituce, především Europol. Problém, který zde je, je otázka, jak je chceme zapojit. Podle našeho názoru původní text komise zní. Eh, komise může požádat Europol, Eurojust a, Eurojust a další eh, orgány, aby jmenovali zástupce, který by se účastnil jako pozorovatele návštěvy eh, v oblasti, která je pokrytá jejich mandátem. Já si myslím, že to by mělo stačit. Nepotřebujeme další mechanismus protože to by znamenalo další byrokratizaci celého mechanismu. My naopak chceme efektivní a jednoduchý mechanismus, který bude fungovat a který jasně ukáže, že skutečně děláme to, co musíme dělat, aby šengenská dohoda byla ještě efektivnější, než jak tomu bylo do posud. Pokud jde o další pozměňovací návrhy, samozřejmě budeme eh, vyjednávat eh, se zpravodaji. A děkujeme Renatě. Eh, Karlosi, my všichni souhlasíme s Renatou v tom, že se odvedl vynikající práci, pokud je o Schengen. Paní Nedelčeva. Předsedatel, Аз също бих искала chtěla започна с това да благодаря на докладчика господин Коелю. И я chci poděkovat panu Koejovi za velice dobře odůvodněnou zprávu všichni mm, souhlasíme s tím, že šengenské aky a diskuze kolem toho je velice případná, protože je třeba obhajovat jeden z největších výdobytků Unie, svoboda pohybu. A tato zpráva ukazuje, že je naším cílem mm, eh, ochránit eh, tento výdobytek a nedělat kroky zpět, to znamená ochránit volný pohyb osob v Evropě. Proto jsem pro posílenou roli Evropského parlamentu, který by byl garantem větší transparentnosti a větší participace občanů. Pomoc eh, eh, těm členským státům, které mají problémy s aplikací šengenského AKY, to je také velice vhodné. A to umožní eh, dotčenému státu plnit své povinnosti chci vás upozornit na tři zásadní aspekty a jsem velice ráda, že eh, již je vidím ve zprávě pana Koja. Eh, a to jsou ty inspekce, respektive návštěvy, eh, ex ante a ex post. Každý členský stát je povinen respektovat stejné standardy, stejné normy, a s každým státem se musí zacházet stejně. Způsob, jak ty kontroly probíhají, musí být nestrané a stejné pro všechny a proto to vyhodnocení rizika musí být reálné a ne vycházet z nějakých dojmů, hypotéz, ale z faktů. To je něco, co ještě zvýší legitimitu šengenského mechanismu. Během těch kontrol, jak jsme již i slyšeli od dalších kolegů, účast příslušných agentur eh, musí být velice dobře vymezena, což znamená seznam eh, agentur Europol, Frontex, Eurojust, tedy všech těch, které jsou příslušné pro to, aby mohly se zúčastnit expertních týmů a které budou mít jasný mandát. To umožní abychom se vyhnuli nějakému překrývání, duplikacím a také, abychom se vyhnuli tomu, že některé členské státy by musely mm, být podrobeny ještě nějakým dalším podmínkám navíc. A členské státy po těch kontrolách e, musí tedy přijmout určitá opatření, ale to je třeba koordinovat. Zpráva komise se může týkat více než jednoho členského státu a může se týkat celé společné hranice například a je normální, aby ty akční plány různých členských států eh, byly koordinovány proto, tak, aby tyto členské státy by, mohly jednat společně, zároveň a efektivněji tak. A potom mám ještě otázku, týká se to návrhu 87 eh, a týká se to sankcí a možnosti znovu zavést kontroly na hranicích, a to částečně či úplně kontroly na vnitřních hranicích. Já bych ráda, aby mi zpravodaj vysvětlil, co to znamená e, taková částečná kontrola na vnitřní hranici. Jaké jsou ty mimořádné okolnosti, které by e, opodstatňovaly znovu zavedení těchto kontrol? A co nám zajistí, že ta maximální lhůta 6 měsíců pro znovu zavedení kontrol nebude poté prodlužována. Děkuji. Mika Makovej. Paní Velčeva, paní Makovej. Uh, thank you. Chair and thank Děkuji. Paní předsedající, děkuji Karlosovi za zprávu. Budu se snažit být stručná. Předložila jsem několik pozměňovacích návrhů, včetně boje proti organizovanému zločinu a korupci. To by měla být průvodná opatření pro hodnocení. nebo celého toho mechanismu pro hodnocení aplikace šengenského AKI. Několik slov k tomu. Víme, že vzájemná eh, důvěra je základem Evropské unie a je to také základ pro šengenský prostor. Za dluhé, důvěra a integrita a boj proti korupci, to jde ruku v ruce já budu důvěřovat eh, úředníkovi z jiné země ve chvíli, kdy budu přesvědčena o tom, že daná osoba není skorumpovaná. Eh, mé pozměňovací návrhy se týkají všech členských států, eh, nikoli některých členských států. Pokud se podíváme na čísla, vidíme, že korupce existuje v mnoha členských státech. Nehovoříme zde o dvou nebo třech zemích. Dále bych chtěla říci, že jsem přesvědčena o tom, že Toto je postoj nejenom rumunských občanů. Eh, říkám to proto, že jsem eh, z Rumunska, ale je to eh, postoj evropských občanů. Další bod. Minulý týden komise schválila sdělení týkající se boje proti korupci a rozhodnutí a poprvé se zde stanovuje politika na úrovni EU pro boj proti korupci. To znamená, že se zde uznává, že korupce je problémem na úrovni EU. Pokud se podíváme na sdělení týkající se boje proti korupci, vidíme, že náklady na korupci v Evropské unii za rok se odhadují na 120 miliard eur za rok. plus eh, eh, to, že si občané myslí, že korupce je problémem v jejich zemích. Dále článek 3 smlouvy. Tento článek definuje korupci jako jeden ze závažných zločinů. A jako oblast, kde by Evropská unie mohla přijímat opatření, eh, povinná opatření. Nyní bych se vrátila k pozměňovacímu návrhu jednak k úvodnímu ustanovení 1. Vzájemná důvěra mezi členskými státy je základem šengenského prostoru. A zde mezi dalšími kritérii je také policejní spolupráce, ochrana osobních údajů a boj proti korupci. Justiční spolupráce v trestních věcech samozřejmě zahrnuje také boj proti korupci a organizovanému zločinu. A ta se definují, eh, to se definuje jako přeshraniční zločin. Pan Ilčev. Děkuji госпожо председател. Аз искам, може Paní předsedkyně, možná některé kolegy překvapím, ale chci připomenout případ Albánie předtím, než byl liberalizován vizový režim. Vy víte, jaká vznikla panika, že všichni Albánci se přestěhují do Evropy a určitě eh, víte, že to tak nebylo. To je velký problém vnitřní politiky v Albánii, který byl toho důvodem těchto obav a přesto k tomu nedošlo. K žádné velké migraci nedošlo. Albánci eh, se všichni nepřestěhovali do Evropy. Proč? Poněvadž tam hm, do, ta ekonomika se vyvíjí relativně stabilně a všechny ty obavy a ten strach, že nás zaplaví Albánci, tady se ukázali jako neopodstatněné. A ještě vzhledem k poslednímu vývoji eh, v šengenském prostoru, tak tady bych připomněl, že tento strach, tyto obavy jsou velice běžné jsem názoru, že i když třeba my jsme poděkovali panu Koejovi za zprávu a tak je eh, možná eh, třeba i mu dát eh, cenu za to, že stojí na straně chladnokrevného zdravého rozumu. Není možné se bát nějaké katastrofy, E, e, která by snad měla nastat po té, co Rumunsko-Bulharsko přistoupí k šengenskému prostoru. A o to více, že v posledních dnech jsme přijali opatření, která určitě budou efektivní a užitečná. Zcela souhlasím s tím, že Evropský parlament by měl být informován jak radou, tak komisí a mm, těmi příslušnými agenturami Europol, Eurojust a to způsobem, který bude korektní, nejen tak částečný, parciální, ale úplný. Měli bychom být úplně informováni průběžně, neustále, protože tak se vyhneme těm různým dohadům a spekulacím poslední zprávy Europolu například tam vidíme dost bizarní konstatování na adresu Bulharska a Rumunska, která nevychází z důkazů, z faktů, ze studií, a možná, že nějaké studie existuje, ale tam existují, ale ve zprávě této agentury nejsou zmíněny. Například v jednom velkém městě eh, u Černého moře eh, Eh, údajně mm, jak si eh, došlo k otevření nové cesty, kudy se dostává kokain do Evropy. A to znamená, to město je součástí nějakého trojuhelníku mezi e, Rumunskem, Bulharskem a Ukrajinou a kdo e, tedy tam provádí ten e, obchod. A to jsou pouze různé dohady a hypotézy, které nevychází z faktu. Já si myslím, že Evropský parlament by měl být detailně informován a měl by velice být citlivý, mít eh, taková citlivá tykadla, aby dovedl vytipovat všechny problémy v šengenském prostoru. Často ty zprávy Eurojustu, Europolu jsou mm, sepsány velice odborným, technickým, profesionálním jazykem a mm, potom eh, zatím E, stylem lze snadno odhalit e, takovou e, snahu k takovému korporatismu, kdy se snaží spíše jaksi Eh, držet při sobě a eh, nechovat se solidárně. Třeba když zástupci Europolu nebo Eurojustu jedou do Bulharska a tam tedy se tváří mm, přátelsky, vyměňují si tam suvenýry a potom, když se sejdou ministři v radě, no tak tam slyšíme velice tvrdou kritiku, která vůbec tyto dvě země nešetří. A takže eh, kromě toho, že bychom měli komentovat tyto procesy, tak bychom měli být velice bdělí a netolerovat eh, subjektivní názory, protože subjektivita je nebezpečná. Děkujeme panu Ilčevovi. Poslední dostane slovo pan Marinesku, než předám slovo zpravodaji. Takže pan Marinesku. Děkuji, paní předsedkyně. Schengenský prostor nemá žádný takový mechanismus eh, pro ty urgentní případy, kdy třeba eh, nějaký stát neplní kritéria. To je problém, který potom eh, spochybňuje důvěryhodnost Schengenu. A znovu zavedení kontrol na hranicích, to je rozhodnutí které může přijmout eh, členský stát bez souhlasu společenství, ale já myslím, že bychom měli mít komunitární mechanismus pro znovu zavedení hraničních kontrol právě pro tyto výjimečné situace. Znovu zavedení kontrol by mělo být eh, řešení ultima ratio a měla by to být eh, tedy sankce, která by následovala až po takové pomoci, Eh, tomu státu a ten stát nebyl schopen tady napravit eh, eh, ty nedostatky, takže to a i po vyjádření Frontexu. Rozhodnutí o znovu zavedení kontrol by měla, měl přijímat rada kvalifikovanou většinou Materiál komise je zde velice důležitý pro koordinaci hodnotících programů. Hodnotící program by měl být analyzován v součinnosti se experty z členských států a se zástupci nebo zástupcem Evropského parlamentu. E, také je třeba zavést kompenzační, tedy finanční opatření na pomoc těm státům, e, které budou poškozeny znovu zavedením kontrol. A teď, pokud jde o rozšíření pole působnosti kontrol, tak já si myslím, že to lze udělat, ale kritéria by měla být e, zavedena a zakotvena v šengenském AKI. Děkuji, předávám slovo Carlosi Coelhovi, aby schrnul diskusi. Thank you very much, Madam Chairman. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Myslím si, že to jsou velice obecné obavy, transparentnost, ochrana osobních údajů, lepší zapojení Evropského parlamentu. Myslím, že to jsou věci, na kterých se shodneme. Za druhé, máme zde ten obsah. Jde o to, že máme všichni stejné východisko. Naším východniskem bylo uznat, současný, uznat to, že současný systém, současný mechanismus hodnocení Schengenu nefunguje dostatečně. Analýza peer-to-peer, -peer, tedy mezi rovnými, totiž vedla k tomu, že každý členský stát omlouval omlouval nebo obvinoval jiný členský stát a nedodržovaly se zde dostatečně kritéria. A to znamená, že nebyly vyvozeny žádné důsledky až na kandidátské země. Zde ve výboru Libe často jsme se shodli na tom, že nechceme mít dvojí standardy. Jeden systém pro kandidátské země a druhý systém pro současné členské státy šengenského prostoru. To je důvod, proč potřebujeme evropský systém. A jeho vedení by mělo být v rukou Evropské komise. Někteří kolegové už o tom hovořili. Mluvíme zde hodně o vzájemné důvěře. A v kontrolních týmech by měly být eh, zapojeni také odborníci členských států. Je třeba mít evropský přístup se zapojením členských států. Pokud se nám podaří vytvořit systém tímto způsobem, podaří se nám mít dobrý mechanismus hodnocení. Někteří kolegové hovořili o nových kritériích. Já už jsem to řekl dříve. Chápu obavy týkající se korupce a organizovaného zločinu. A domnívám se, že můžeme nalézt kompromis, aby v hodnotících zprávách se odkazovalo na korupci a organizovaný zločin do té míry, do jaké mohou mít dopad na aplikaci šengenského AKY. Ale v tomto právním textu nemůžeme jít dále, protože proto nemáme žádný právní základ. Další otázka je vědět a rozhodnout, zda bychom měli rozšířit šengenské aky. A já budu souhlasit s jakýmkoliv návrhem kolegů, aby se něco takového udělalo, tedy rozšířit šengenská kritéria, ale nemůžeme to udělat v tomto právním nástroji, nemáme proto žádný právní základ. Můžeme jenom odkázat na korupci a organizovaný zločin, pokud to jsou věci, které podkopávají uplatňování šengenského aky. Uh, upřímně, máme zde některé oblasti, které souvisí s korupcí a organizovaným uh, zločinem. Uh, je to pašování drog a pašování orgánů, takže jsou zde oblasti, které s tím souvisí. A Monika Makovej, Sarah Ledford a Timothy Kirkhope předložili pozměňovací návrhy. Uh, a já myslím, že bychom se měli snažit nalézt kompromis a mít na paměti to, že ehm, můžeme zmínit korupci a organizovaný zločin v tomto textu do té míry, e, do jaké se týkají šengenského aky a dále případně můžeme v jiném textu e, zavést nová kritéria. Ještě to, co řekla Maria. Když se hovoří o částečných kontrolách, co mám na mysli? Hodnotící mechanismus může eh, zjistit, že na specifické části hranice je problém, ne na, čele, ne na celé hranici. To znamená určitý úsek, určité kilometry hranice nebo typ hranice. Může být eh, země, která má problémy jenom na námořních hranicích nebo jenom na letištích. Víme, že eh, jsme měli člena šengenského prostoru, eh, který měl dobré kontroly na letištích, na pozemních hranicích, ale měl problémy na námořních hranicích. Takže je potřeba řešit problémy tam, kde jsou. A tak je možné mít částečné kontroly tam, kde je problém, a ne na všech hranicích. A ještě na závěr bych chtěl říct jednu věc jasně. Snažíme se vytvořit dobrý mechanismus hodnocení s evropským přístupem. Komise to bude vést, budou do toho zapojeny členské státy a vůči Evropskému parlamentu bude nutné být transparentní. A co se stane, když dojde k identifikaci nějakého problému? Je to v pozměňovacím návrhu, který jsem předložil. Pokud se objeví problém, měl by se problém řešit. A první reakce by měla být snažit se pomoci členskému státu, aby problém vyřešil prostřednictvím Frontexu, prostřednictvím evropských nástrojů, které máme k dispozici. Měli bychom se snažit pomoci členskému státu problém řešit. Ale co budeme dělat, když problém bude přetrvávat? Zavřeme oči a řekneme, udělali jsme, co jsme mohli, poskytli jsme své nástroje. Ne, samozřejmě, že ne. Pokud problém bude přetrvávat, existuje problém bezpečnosti pro všechny členské státy Schengenu. A z toho důvodu se domníváme, že je třeba stanovit sankce. Neměli bychom to ale dramatizovat. V současné době každý členský stát sám může znovu zavést eh, kontroly na hranicích. Každý členský stát na všech svých hranicích. To, o co nám jde, je kolektivní rozhodnutí. Pokud jeden členský stát může zavést eh, kontroly na všech hranicích, proč všechny ostatní Evropská unie jako celek nemůže učinit stejné rozhodnutí. Pokud partneři mají eh, obavu, eh, je problém s určitou hranicí, ten problém se neodstranil, Frontex nestačil, evropské nástroje nestačily. na to, aby členský stát vyřešil problém. Potom by zde měla být možnost jiného rozhodnutí a to znovu zavedení eh, hraničních kontrol protože všichni ostatní nedůvěřují kontrolám, které probíhají na vnějších hranicích daného státu. Samozřejmě by to mělo být až to poslední řešení. Nebude se to pravděpodobně používat často, ale to, že by toto poslední řešení existovalo, by mělo určitý odstrašující efekt. Státy by se tak snažily vyhnout se problémům. Měl by to být zároveň a proces s demokratickým dohledem. Rozhodnutí, návrh komise, rozhodnutí rady, rada parlamentu. Všechny evropské instituce by do toho měly být zapojeny. Podle mého názoru, pokud neuspějeme, v tom, abychom vytvořili mechanismus hodnocení s evropským přístupem, se zahnutím členských států, se zahnutím Evropského parlamentu. Bude to chyba. Pokud uh, nebudou sankce, bude to také eh, špatné a nepodaří se nám nalézt řešení. Ještě jenom minutu na závěrečná slova. Chtěl bych poděkovat komisi za její stanovisko. Souhlasím s většinou toho, co řekl zástupce komise. Vím, že některé pozměňovací návrhy jdou možná příliš daleko, ale je to něco, o čem můžeme dále diskutovat. Myslím, že bychom se měli snažit nalézt kompromis mezi třemi institucemi. A ještě poslední věc eh, k radě. Chápu, že předsednictví eh, nám musí říci eh, to, jaká je situace eh, v radě. Já jsem téměř, já jsem v podstatě zklamaný radou, zasekli se na problému právního základu a nebudou diskutovat o něčem jiném, než se rozhodnou o právním základu. Já chci být velice loajální k radě, a musím říci, že pokud rada chce změnit právní základ, myslím, že dělá špatný krok, a to z dvou důvodů. Za prvé, jakýkoliv nový právní text o hodnotnícím mechanismu Schengenu by měl být schválen spolurozhodováním. není žádný jiný právní základ, který by pomohl vám reagovat na požadavky členských států. A zároveň se tím nevytváří eh, dobrá atmosféra ve vztazích s parlamentem. A za druhé, už jsme zahádili postup spolurozhodování na základě návrhu komise. A já se domnívám, že Smlouva zde stanovuje určitou lojalitu. Poté, co se zahájí spolurozhodování, by se neměl měnit eh, právní základ tak, aby bylo zabráněno parlamentu účastnit se spolurozhodování. Ani na politické úrovni, ani na právní úrovni, tedy na úrovni eh, soudního dvora, Tady to nedopadne tak, že nebudeme mít odpověď. Eh, my v každém případě budeme reagovat, pokud se rada rozhodne vydat tímto směrem. A to je tedy má reakce na ty negativní kroky ze strany rady. Děkuji, Karlosi, to bylo velice jasné. Právní služba nám bude prezentovat na příští schůzi 12. a 13. července své stanovisko a poté budeme pokračovat dále. Děkuji kolegům za příspěvky. Nyní se podíváme na poslední bod na pořadu jednání a to je diskuse o CEPOLu. Je to diskuse, která následuje po odmítnutí udělení absolutoria CEPOLu za rok 2008 výbor pro rozpočtovou kontrolu požádal e, o to, aby byla zahájena diskuse o budoucnosti Evropské policejní akademie. Proto jsme pozvali pana Banfiho, ředitele CEPOLu, dnes odpoledne. A než mu předám slovo, e, řeknu, že je to nový ředitel této instituce, pokud je o administrativu a vedení CEPOLu, došlo k velkým změnám. Než mu předám slovo, požádám kolegy, zda mají nějaké konkrétní otázky. Pan Banfi bude odpovídat a bude nás informovat o posledních aktivitách této agentury. Obracím se tedy na kolegy. Paní Mathieu, bude chtít položit otázku jako první, nějací další kolegová. Dobře, takže paní Mače. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> Milí kolegové, eh, eh, jde o budoucnost CEPOLu, eh, jak bylo řečeno, v důsledku rozpočtové kontroly. Připomínám, že parlament odmítl absolutorium za plnění rozpočtu CEPOLu na rok 2008. Je to vlastně poprvé, kdy parlament odmítl absolutorium agentuře a je to důvod, proč dnes diskutujeme o budoucnosti CEPOLu se, se členy Libě, které je odpovědný za tuto agenturu. Chci připomenout, že mm, od té doby Eh, byl jmenován nový eh, ředitel. Pan Banfi nebyl ředitelem eh, v době, kdy bylo absolutorium odmítnuto, za to není zodpovědný, to zde musím zmínit. A i díky stokholmskému programu CEPOL má přispět ke vzdělávání policejních důstojníků v členských státech a má své správné místo v oblasti justice, svobody a bezpečnosti a práva. A takže i je třeba, abychom dobře vyškolili policejní sbory v boji proti trestné činnosti. Nicméně stávající stav je takový, že agentura neplní své úkoly a nejedná efektivně. CEPOL je velice malou agenturou, méně než 23 pracovníků v roce 2010, pane řediteli, to se tam píše, a funguje to jako takový spíš sekretariát sítě eh, úředníků, eh, kteří operují na eh, různých částech EU a e, nachází se 70 e, kilometrů od Londýna. Je to místo, které ani není atraktivní pro najímání kompetentního personálu. My máme 45 tisíc e, euro na výdajích na taxíky za minulý rok kvůli tomu. A otázka agentury s tím, že správní rada je příliš velká a je tam koncentrována veškerá pravomoc, tak to také oslabuje fungování CEPOLu. I schůze správní rady a kde se za, jsou zastoupeny členské státy jedním až čtyřmi osobami. To znamená, že je to těžkopádné, těžko eh, ta správní rada může rozhodovat. Pane řediteli, vy navrhujete omezit účast delegací na dvě osoby. Já bych šla ještě dále, já bych tam řekla, jeden zástupce na členský stát stačí jako u ostatních agentur. Role ředitele prozatím je paralizována touto správní radou a sekretariátem a je třeba hm, tedy eh, odlehčit správní radě od administrativy tak, aby správní rada se mohla zaměřovat na klíčové úkoly agentury. Závěrem, opět bych chtěla eh, se vrátit k lokalitě sekretariátu. To je klíčová věc věc eh, vůbec pro existenci CEPOLu. Navrhla bych například, proč ne Brusel, kde máme i OLAF, nebo Hák, kde se nachází Europol a Eurojust. To jsou strategické lokality, kde by nejlépe mohl fungovat CEPOL a spolupracovat s těmi dalšími agenturami. Pane řediteli, já nechci některak spochybňovat, jak jsem již řekla, eh, eh, Eh, eh, vaši agenturu, která je velice důležitá pro výbor Libe, ale abych to schrnula, vaše agentura, která je zásadní pro fungování, eh, pro vzdělávání policistů, tak nemůže fungovat tak, jak teď vypadá. Vy jste předložil různé návrhy, my se zamýšlíme nad dalšími myšlenkami, náměty, ale já osobně si myslím, že fúze s Europolem, to by asi nebylo v pořádku úplně. Já spíše bych chtěla posílit roli CEPOLu, posílit agenturu, e, změnit lokalitu, místo, protože v každém případě Bramsing v Anglii, jak jsem řekla, to dnes už je místo mm, e, nevhodné. Já čekám na konkrétní návrhy, já vím, že jste vyvinul velké úsilí, abyste mm, e, tedy překonal to dědictví minulosti, ale v každém případě si myslím, že pro náš výbor Libe a pro Eh, platí, že ano, je třeba změnit lokalitu kvůli eh, dostup, větší dostupnosti a čekám ještě i na další návrhy, které dnes od vás uslyšíme. Přeji vám hodně odvahy, pane řediteli. Ještě mám zde další žádost od komise, která také chce slovo a poté dám slovo panu řediteli. Thank you very much. Děkuji. Celé to téma, tedy změny právní situace CEPOLu, to je to, co teď plánujeme na rok 2013, tedy rekodifikovat agenturu a pracujeme tedy na novelizaci právního základu CEPOLu. To by mělo být hotovo do roku 2013 a možná i dříve. Já vám neskrývám, že v komisi eh, se zamýšlíme nad možností i eh, před, eh, urychlit tuto revizi. My jsme požádali o hodnocení. Tuto zprávu bychom měli dostat do léta příštího roku a e, mě povzbudila slova zpravodajky v tom, že CEPOL je agenturou, která má užitečnou roli, je udržitelná, smysluplná a také i uznávám, že podle informací od Eh, eh, inspekce komise eh, před dvěma dny, kdy tedy inspekce podala zprávu řídícímu orgánu CEPOLu, tak z pohledu manažerského jméno CEPOLu již bylo očištěno, nyní naše inspekce považuje tuto agenturu za průměrně nebo nadprůměrně řízenou agenturou, což v minulosti vůbec tak nebylo. A proto bych chtěl osobně poblahopřát panu Banfimu za vše, co učinil za tak krátkou dobu, eh, kdy je ve funkci ředitele agentury. Komise také vkládá velké naděje eh, do vzdělávání orgánů činných v trestním řízení. My pracujeme i na tom evropském eh, školicím programu. To Eh, po nás chce stokholmský program a CEPOL má před sebou velice zajímavou roli a teď i eh, jak si mm, se zbavil těch administrativních a finančních problémů a nadešla správná chvíle, abychom se začali zamýšlet eh, nad tou politikou, kterou přijmeme pro eh, policejní orgány do budoucna, protože v této fázi rozvoje policejní politiky v EU, tak eh, když máme eh, sice ty různé nástroje, agentury, tak ještě musíme, aby tyto agentury a nástroje, aby vešly v povědomí odborníků z praxe. To je problém s důvěrou, s povědomím a informovaností. Vzdělávání policistů je klíčová věc je to zásadní, ústřední, to není eh, na okraji zájmu, ne, protože eh, právě to je i jeden, jedna z velkých příčin problémů, eh, které teď máme v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. A nyní tedy agentura již byla postavena na nohy, má jasnou roli, Eh, mm, má eh, efektivní management a eh, nadešla správná chvíle, že bychom spekulovali nad tím spojit CEPOL s Europolem, ale z toho to by mohlo vést k takovým špatným důsledkům. Já to nadhazuji tady jako otázku pro všechny. Víte, že by bylo eh, zvláštní, kdybychom teď, <laughs> když děkujeme agentuře za vykonanou práci, abychom zároveň eh, eh, provedli zásadní restrukturalizaci, tedy fúzi s Europolem, což ani Europol si nepřeje. A vzhledem k tomu, že i když by to byla dobrá myšlenka, o čemž mám pochyby osobně, tak i parlament by měl si uvědomit, eh, jaký je problém s likvidací agentury. To nejde jen tak eh, ze dne na den. Pokud bychom se rozhodli likvidovat agenturu, tak eh, to je na 8 let. To nejde udělat za měsíc, ani za rok, za dva, i když by s tím souhlasilo 27 států všech, což asi nebude nikdy, tak upřímně já osobně si myslím, že by bylo užitečnější spíše podpořit, posílit CEPOL do budoucna, mm, aby měl zdroje a strukturu, kterou potřebuje eh, pro svou činnost a aby měl tu správnou školící politiku, kterou Evropa potřebuje. Ještě jeden bod, kde bych nesouhlasil se spravodajkou, pokud bych si mohl dovolit. A to podle informací, které mám od sekretariátu CEPOLu, není žádný problém najmout pracovníky teď v této fázi v agentuře. Ehm, možná žít v Bramsilu se nebude líbit každému, ale pravda je, no, hm, hodně lidem se to líbí, ale nemají tam problém s náborem ehm, pracovníků teď naplňují všechna pracovní místa a nabírají, tak nevím, zda toto je skutečně problém. A to je vše. Děkuji za pozornost. Děkuji komisi a ještě jeden kolega chtěl slovo, než dám slovo panu řediteli Cepolu, paní Monika Makovej. Uh, thank you very much. Um... Děkuji. Já řeknu jenom několik slov týkajících se návrhu sloučení CEPOLu s Europolem. Vyslechla jsem si, co řekla komise. Chci poukázat na to, že generální ředitelství ve své eh, zprávě o aktivitách eh, řeklo, že eh, komise navrhuje to, že by Europol mohl převzít CEPOL takže od té doby neuplnilo tolik času. Nám nejde o to, aby ty změny byly převedeny, provedeny rychle. A jde nám ale především o efektivitu a také o efektivitu v oblasti nákladu. Chtěla bych odkázat na víceletý akční plán 2011 až 2014 chci říci, že eh, se kritizuje, že, že eh, vnější nebo že auditní služba stejně tak jako Evropský parlament kritizuje eh, jasnost tohoto plánu. Máme jenom vysoké posty na rozdávání takže je třeba vyjasnit tento víceletý akční plán 2011 až 2014 a zároveň eh, čekáme na eh, auditní zprávu Evropského účetního dvora za rok 2010. Já jsem odpovědná za udělení absolutoria této agentuře za rok 2010, takže tím se skutečně eh, pozorně zabývám. A poslední bod, ten se týká toho, proč bychom se měli zabývat eh, sloučením. Diskutovali jsme o tom dlouho. Nemyslím, že bychom eh, na to měli zapomenout. Já to prosazuji eh, i s ohledem na všechna nutná opatření. Myslím si, že je to nejlepší řešení pro to, abychom dosáhli co největší účinnosti efektivity a také, aby se vyřešily strukturní problémy. Nebudu hovořit o lokalitě, o tom už se dnes hovořilo. Chci také zdůraznit, že eh, malé orgány, jako je CEPOL, mají omezené administrativní zdroje na řešení eh, časově náročných postupů, pokud jde o eh, pracovní podmínky pro zaměstnance komise. Zároveň byly zjištěny chyby v oblasti nabírání pracovníků. A to je těžké napravit. A poslední věc. Vidíme velké výhody pro sloučení CEPOLu a Europolu. Došlo by k úsporám Navzdory tomu, že na začátku by to možná něco stálo, ale v dlouhodobém výhledu bychom měli jednu eh, správní radu, mělo by to do, eh, pozitivní dopad na eh, aktivity agentury a ještě zmiňuji Just sídlí v Hágu. Nejde o proces, který by proběhl za jeden měsíc, jde o proces, který by měl být, mohl být zahájen a samozřejmě nějakou dobu by trval. Děkuji. Děkujeme Monice. A jsme si různé myšlenky, různé argumenty a nyní předám slovo řediteli Cepolu. Gratuluji vám za práci, kterou jste odvedl během krátké doby. Jak řekla komise, máte slovo a my jsme velice vděční, že jste přijel, abyste odpověděl na ty otázky. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci parlamentu. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, za pozvání a za příležitost hovořit o Evropské policejní akademii. Je to poprvé, co jsem obdržel pozvání do výboru LIBE a několikrát už jsem byl ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. První věc, kterou bych chtěl říci, je, že minulý rok v polovině února jsem vstoupil do kanceláře Premsilu a, a narazil jsem tam mnoho výzev. Z administrativního hlediska jsem musel řešit krizi ve vedení, abych zajistil dodržování pravidel a abych vedení zprofesionalizoval. Problémy Evropské policejní akademie eh, nevycházely z velikosti této akademie, ale naopak z ne správného vedení a managementu. Myslím, že to jasně dokládá také to, čeho jsme do posud dosáhli. Minulý rok byl rok krize vedení a letošní rok je eh, rok konsolidace. Evropská policejní akademie ztratila důvěru Evropského parlamentu. Já osobně se domnívám, že to je jedna z nejdůležitějších priorit pro Evropskou policejní akademii mít znovu vaši důvěru. Chtěl bych poukázat na skutečnost, že jednotlivci, kteří způsobili všechny problémy, nejsou už aktivně zaměstnáni v Evropské policejní akademii. V současné době mám 37 kolegů, máme 26 eh, pozicí eh, dočasných pracovníků, krom toho máme 10 eh, smluvních pracovníků a dále máme, dále 45 kolegů pracuje v 27 členských státech na plný úvazek a jsou financováni sítí CEPOL. To je tedy současná struktura. Chtěl bych vám nicméně říci, že CEPOL je nyní v provozu, v řádném provozu a respektují se zde pravidla. Zjistili to také audity. Začnu příš- minulým rokem. Byl proveden audit účetního dvora v říjnu roku 2010. Nezjistili žádné nesrovnalosti nebo eh, něco, co by bylo nelegálního. Zároveň vnitřní audit a provedl audit s ohledem na víceletý akční plán a dospěli k názoru, že vedení řádně realizuje víceletý plán. Já jsem chtěl zajistit plnou transparentnost o operacích CEPOLu a proto jsem vám předložil tuto zprávu k dispozici. A později v tomto roce na základě vašeho požadavku Evropský účetní dvůr provedl audity týkající se implementace víceletého plánu a dospěli ke stejnému závěru jako vnitřní audit a to, že CEPOL dodržuje tento plán. Kromě toho v květnu tohoto roku účetní dvůr implementoval další audit provedl audit našich účtů z roku 2010, pokud jde o zprávu zdrojů a další aspekty. A CEPOL získal výborné výsledky. Žádné připomínky, žádná kritika se neopěvila a CEPOL splnil veškeré právní závazky a to včas. Kromě toho Evropský ombudsman v květnu revidoval webovou stránku CEPOLu a hodnotil transparentnost. Dospěl k závěru, že webová stránka Cepolu je transparentní, je dobrá pro uživatele a poskytuje veškeré nutné informace. Já jsem samozřejmě respektoval požadavek Evropského parlamentu zvýšit transparentnost. To je důvod, proč jsme zveřejnili svůj rozpočet, proč jsme zveřejnili dodávková nebo e, e, nabídky a výběrová řízení. Dále podle víceletého plánu a rozhodnutí rady a byla dokončena pětiletá hodnotící zpráva a byla předložena různým pracovním skupinám v radě. Tato pětiletá zpráva byla eh, zahrnovala také sedm doporučení. Mohu říci, že všechny pracovní skupiny Rady eh, pro prosazování práva, eh, článek 36 a a dále také minulý týden ministři vzali na vědomí pětileté hodnocení a shodli se na implementaci sedmi doporučení. Je mi líto, že musím říci, že administrativní problémy a špatné vedení zastínily eh, za, za toto jádro práce a dobré výsledky Evropské policejní akademie. Já doufám, že brzy nastrané doba, kdy budeme schopni opět získat důvěru Evropského parlamentu. a kdy budeme moci pracovat s ohledem na eh, naše hlavní úkoly. Pokud jde o lokalitu, samozřejmě to je politická otázka. Eh, lokalita je stanovená v rozhodnutí rady, eh, takže to je něco, co musí řešit ministři. Ale jedna věc je nesmírně důležitá. Není pravda, že mnoho neobsazených pracovních míst v Cepolu bylo způsobeno lokalitou. Minulý rok Cepol získal více než 600 e, e, nabídek na e, obsazení pracovních míst. Přednedávnem jsme měli jeden post, kde jsme dostali více než 90 žádostí. V některých případech jsme byli schopni na některé pozice vytvořit i um, rezervní seznam uh, uchazečů, protože jsme našli více vhodných uchazečů na daný post. Zároveň se změnilo paradigma, pokud jde o komisi, pokud jde o uh, auditory a řídící radu. A mohu říci, že pokud jde o auditory, ať už vnitřní nebo Evropský účetní dvůr, tito auditoři byli přísní, stejně tak jako Evropský parlament. Chápu frustraci Evropského parlamentu, který e, rok za rokem slyšel, že je situace špatná, že se s tím nic nedělá. Nyní jsem velice rád, že mohu říci, že jsme udělali celou řadu věcí. Myslím, že z mé strany je to všechno, jenom bych chtěl ještě poděkovat e, paní předsedající za tuto příležitost a samozřejmě rád poskytnu odpovědi na další otázky. Mnohokrát děkujeme panu Bantimu za detailní informace. pokud eh, už eh, nikdo nežádá o slovo, eh, chtěli bychom ještě jednou pogratulovat za práci, kterou jste odvedl za tak krátkou dobu. Myslím, že je nesmírně důležité to, co děláte. A děkujeme za informace, které jste nám dal. Přejeme vám hodně štěstí. Děkuji, kolegové. Toto byl poslední bod na pořadu jednání, takže ukončuji schůzi. Příští schůze se bude konat 12. a 13. července. Děkuji a přeji pěkný víkend.